Pan předseda přichází. Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je zahájeno. Prvním bodem pořadu jednání je zpráva, kterou předkládá pan Kutaš. Je to výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2009. Já bych chtěl mezi námi též přivítat prezidenta Evropské investiční banky pana Filipa Mejstata, který se rozpravy zúčastní. A na úvod dám slovo našemu zpravodaji panu Kutašovi na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Mejštete, pane komisaři,